abychom byli na takovou eh, situaci připraveni, abychom byli schopni tu nemoc identifikovat a eh, proto si myslím, že to riziko není veliké. Děkuji. dibattito è concluso. Prima di passare al prossimo dibattito volevo concludere la vicenda del Děkuji komisi i radě, rozprava končí a eh, dovolte mi, abych ještě řekl jednu procedurální věc francouzskou. Takže pokud jde o pozměňovací návrhy, článek 192 jednacího řádu říká v bodě 3, jestliže je zápis spochybněn, tak parlament rozhodne po případě o tom, že se přihlédne k požadovaným změnám. Žádný poslanec se nemůže na dané téma hovořit déle než jednu minutu. Já jsem se zeptal pana Gorniše, který navrhl změnu, jakou změnu navrhuje. Já se snažím vás respektovat. Já jsem vrátil to konečné rozhodnutí, protože jsem chtěl zajistit, eh, to, abyste mohl řádně pracovat a sehrát svou úlohu poslance. Já jsem to tedy zkontroloval a já se tedy ptám, zda je nějaká změna z vaší strany nelze navrhovat politické změny, protože se nejedná o politickou rozpravu. Pokud tam je nějaká chyba v textu, tak můžete navrhnout změnu v zápise. Jinak tu změnu musím zamítnout, protože text jednacího řádu je v tomto jasný. Takže pokud tam je nějaká chyba, tak mi řekněte, jaká, jak ji chcete změnit a v případně, že to bude přijatelná změna přípustná, tak eh, o tom nechám hlasovat. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, že přistoupíte k tomuto hlasování. Ano, jednací řád je trochu dvojsmyslný, protože odstavec 2 hovoří o schválení. Mohli bychom prostě jenom říci, že parlament vyjádří svůj nesouhlas k bodu 6. Já tedy navrhuji následující změnu. Je to doplněk po prvním odstavci článku 6 zápisu. A takto by zněl ten doplněk proběhla eh, vlastně proběhlo videopřenos paralelně s Verchovnou radou v Kijevě, kde se paralelně tedy podepisovala asociační dohoda a moje změna je následující, sice, že by se tam doplnila tato věta. Tento neregulovaný postup eh, nebyl předem schválen europoslanci. Opakuji, tento nějak neregulovaný a netradiční postup nebyl předem schválen europoslanci. Je to, myslím, nepopiratelný fakt a myslím, že to doplní eh, správně zápis a tím tedy bude přesně vyjádřeno, co se na tom jednání odehrálo. Děkuji. Gorge, je... Pane Golniši, já tedy respektuji vaše názory, jako vždy, já respektuji všechny poslance, ale bohužel ta vaše změna je změna politická, je to vyjádření k tomu, eh, co se stalo, je to komentář. K tomuto tématu nebyla rozprava a je to prostě jenom o komentování situace a já tedy nemohu považovat tento eh, návrh za přípustný. Nemám k tomu co dodat Přistoupíme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení eh, vysoké eh, představitelky EU eh, e pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma situace v Iráku a Sýrii, ofenzíva ISIS, včetně pro následování menšin a slovo má zástupce rady. Děkuji vám.